riunione plenaria. Dnes je první plenární zasedání po strašném atentátu, ke kterému došlo 22. května v Manchesteru. Po této tragické události a po krve prolití rukami, rukama teroristů došlo opět k útokům na koptské křesťany v Egyptě. Terorismus zaútočil také v Bagdádu a v Kábulu. Desítky osob byly barbarským způsobem zavražděny. Jménem všech zcela rozhodně a zásadně odsuzují tyto útoky, veškeré tyto činy a rád bych vyjádřil naši solidaritu s rodinami, rodinnými příslušníky obětí. Oběti byly nevinné. Byly to nevinné osoby, které se ničím neprovinily a ztratili svůj život v důsledku těchto barbarských atentátů. A lidé jsou bohužel stále ještě schopni takovéto barbarské útoky provádět. Hlas Evropského parlamentu se pozvedne proti takovému typu útoku a nyní vám prosím o jednu minutu ticha k úctění památky všech nevinných obětí. Devo annunciare all'aula. Nyní musím, či rád bych plénu oznámil tuto informaci. Americký prezident Trump se rozhodl, že svou zemi stáhne z pařížské dohody.